So, liebe Kollegen. Možná kolegyně, vážení kolegové, řekl bych, že bychom teď měli začít přece jenom s velkým spožděním. To souvisí s tím, že celá řada poslanců a poslanka pozdě a také odborníci nebyli úplně v hojném počtu, přesto přeji všem dobré ráno. I když zde nemáme kompletní řady odborníků, dnes nás čeká veřejné slyšení eh, týkající se ochrany zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenů nebo mutagenům při práci. To je nesmírně důležité téma. My vyvíjíme velké úsilí o posílení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A vzhledem k počtu úmrtí v důsledku rakoviných je třeba toto úsilí ještě více zvýšit. Mám zde také na mysli ještě více než ten dosud navržený rámec komise. Vítám zde Leslieho Raštna z eh, Imperial College of London and Museums eh, European Trade Union Institute, eh, Rebecca Smith, Social Affairs Department Business Europe. Na cestě sem je stále ještě Elke Schneider z European Agency for Safety and Health at Work. Takže jsme trochu přeházeli náš program a poprosíme nejprve eh, Leslie Rushton, aby nám představila svoji prezentaci. Vyslechneme si tedy čtyři prezentaci. Zpravodajka Marita Ruskok potom provede pokus o krátké shrnutí a potom bude rozprava s otázkami. Takže prosím, Leslie Rushton má slovo. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za úvod i za Eh, přivítání jsem Leslie Lašl z Imperial College London, jsem epidemioložka a zabývám se eh, příčinami eh, špatného zdraví v důsledku životního prostředí a vystavení nebezpečí v práci. Dělali jsme studii společně s dalšími kolegy, sledovali jsme náklady tím, že jsme eh, sledovali limitní hodnoty expozice při práci a v roce 2013 jsme eh, pracovali tedy na tomto a já vám teď eh, řeknu o tom, jak, co jsme dělali, nebudu hovořit o kompletní metodice, ale o určitých, řekněme, nejistotách, které, které jsme viděli nebo které jsme vysledovali. Cílem tohoto projektu bylo udělat socioekonomickou zdravotní analýzu, analýzu životního prostředí, možných změn, pro změny o karcinogenních látkách. Teď je tam 25 karcinogenů. Je e, to určitá taková směs agentury pro výzkum rakoviny e, třídy 1. E, my se nedíváme na něco, co už je dané, Vycházíme z, z pevných epidemiologických a zdravotních eh, dat, ale ty, ta data nejsou ještě tak pevná, jaká bychom si představovali, že mají být. Máme na seznamu 25 karcinogenů, pro ně máme data od lidí, to je podle našeho názoru velmi rádo, málo, takže jsme eh, hodnotili dopad eh, zavedení nebo snížení limitních hodnot expozice, expozice a srovnávali jsme náklady eh, předpokládaných budoucích výskytů rakoviny s náklady, které by eh, nesla průmyslová eh, odvětví a metody hodnotily zatížení rakovinou vystavením karcinogenům. V první řadě jsme se zabývali vystavením e- expozicí při práci v minulosti a zabývali jsme se současným zatížením, to znamená, jak jej byl vztah mezi minulým e- vystavením v minulosti a v současnosti a zjišťovali jsme, že v sou... a sledovali jsme, jak to bude, jaký to bude mít vliv do budoucnosti a e, používali jsme určitou základní Eh, hodnotu. A v britské studii jsme se snažili se zaměřit i na zlepšení eh, plnění eh, různých pravidel a nařízení, čili to bylo mm, takové komplexnější než v ostatních studiích, které se tímto nezabývaly. Rovněž jsme se zabývali nedostatky v oblasti údajů, kde máme v tom dokumentu, který jsme vypracovali, je spousta nedostatků, pokud jde o údaje. E, takže tedy to všechno e, samozřejmě má dopad na strategie snížení e, rizik. Když rozhodujete, máte spoustu údajů, které sledujete a chcete snížit hodnoty expozice při práci, a to, protože to samozřejmě způsobuje nejvíce rakoviny, pokud jde o procento. Také jsme sledovali, eh, kolik smrtí eh, způsobí eh, rakovina způsobená expozicí při práci. Tohle může to být zajímavé i z hlediska vztahu k úrazu. A když někdo má rakovinu způsobenou vlivy v práci, neznamená to nutně, že eh, zemře hned, ale eh, může taky eh, přežít. Když zemře, tak spočítáme ukazatel ztracených let života a když přežije, tak sledujeme počet let s postižením. Té britské studie eh, nám eh, toto ukazuje. Eh, přiřaditelné poměry vidíme různé rakoviny vidíme, že mezotelium v 90% je způsoben vystavením rakovinným látkám při práci a celkem 5,3 rakovin je způsobeno expozicí při práci. Takže ročně je to 13,5 tisíc, čili je to věc, eh, na kterou se musíme zaměřit. Tohle to je další slide v té britské studii, kde jsou klíčové látky. Asbest je e, nejrozivější nebo má nejhorší e, vliv. E, dále zde máme dýchatelný krystalický křemen a na tomhle grafu stejně jako ve studii v rámci Evropské unie ve stavebnictví bylo největší množství rakovin, eh, prakticky 53%. Když se podíváte eh, na přiřaditelný podíl, to je ten levý sloupec, tak vidíte různá místa v těle, kde se ta eh, rakovina objevuje a zde máme, sledujeme ztracená léta života, počet úmrtí a e, délku života s postižením. Vidíme, že e, velké, hodně, hodně se objevují synonazální rakoviny, dále rakovina plic a e, i nemelanomickou rakovinu kůže a rakovinu prsou sem přiřazujeme, ale to typicky jsou rakoviny, u kterých je délka přežití nejdelší. Začali jsme už před lety toto studovat tak, že jsme začali používat mnoho eh, zkratek Začali jsme eh, s s 25 členskými státy, pak 26, 27 a je to tedy obrovská studie, která má socioekonomický, která sleduje socioekonomický dopad. Sledovali jsme je v různých zemích a omlouvám se, že jsem eh, neobrátila eh, nebo nedala další slide. Doufám, že je pro vás čitelný. Eh, teď máme, podíváme se na to z, z hlediska klasifikace OL. Máme zde hodnocení od 2A do 2B, e, kde je velmi málo údajů o e, lidech. Zjistili jsme, že e, nejvíce karcinogenů v práci ovlivňuje plíce, Používali jsme eh, některé údaje od Evropské komise, některé od členských států. A vycházeli jsme z hodnot, které se používají pro eh, limitní expozice při práci, hydrozín například je úplně na konci eh, veškeré eh, na konci té tabulky, protože je nejméně vystaven. Celkem tedy máme 25 eh, ukazatelů a potom záleží i na období expozice. To je tedy Eh, lidé, kteří teď eh, dostali rakovinu, jak dlouho mohli být vystaveni působení těchto činitelů, eh, protože ti lidé často už odejdou do penze a dostanou rakovinu na základě toho, že byli vystaveni působení rakovinotvorných látek, když ještě pracovali. Takže to se, to, tato tabulka se vztahuje k současné zátěži v Evropské unii pro těch 25 ukazatelů. Je zde základní hodnota z roku 2013. E, to jsme dnes e, e, díváme se, kolik rakovin můžete dostat teď ve vztahu, k, a, a, jak to bylo v roce 2010, kdy jsme začali dělat tu studii, dýchatelný křemiči, eh, dýchatelný e, křemen byl, e, měl, e, byl považován za velmi problematickou látku, Teď se s tím nic nedělá, nechává se to, ale předpokládá se, že bude zhruba 460 smrtí v následujících 20 letech, protože ten dýchatelný křemen eh, způsobuje eh, rakovinu plic nejčastěji. Předpokládají se značná čísla, pokud se stav nezmění, pokud jde o prach a chrom to jsou další dva řádky. Dělali jsme také srovnání eh, nákladů přínosů, eh, zdravotních přínosů ve srovnání s náklady na plnění eh, pravidel. Vidíme, že jsou tady možnosti a v tom druhém v třetím sloupci e, jsou případy, e, kterým se zabránilo. E, křemen je tady ve výši 99 tisíc. Každopádně je to 25 všech zaměstnanců, kteří jsou vystaveni tomuto dýchatelnému křemeni a i men, nižší limit stále ještě způsobuje nebo je velmi eh, rizikový. Eh, Obvykle platí, že když není expozice, eh, není riziko, ale někdy i když je nízká expozice, je velké riziko. Vidíme, že můžeme očekávat pro určité limity značný zdravotní přínos, především pro křemen a šestimocný chrom, ale jsou zde ještě náklady na realizaci těchto opatření pro křemen je ten stav pozitivní i pro šestimocný chrom a pro prach z tvrdého dřeva. V zásadě jsme neměli žádnou, eh, žádné hod, zdravotní hodnoty eh, výchozí a eh, ty limity, které teď tady máme uvedené, odpovídají nákladům naplnění Jde zde o e, pak máme taky karcinogeny, které, e, u kterých e, ne, není žádný zdravotní přínos te, ty, v té poslední části. Je určitá nejistota o tom, jak dlouho při, než dostanete rakovinu, musíte být vystaven působení rakovinotvorných látek. Děláme odhady, používali jsme veřejné údaje, používali jsme známe eh, odhady, které mohou být přesné, mohou být nepřesné. Sledovali jsme zdravotní údaje o populaci. Vycházeli jsme z obecných dat, kterých není moc, nejsou ani v členských státech eh, solidní data týkající se registrace rakovin, takže je tady spousta nedostatků. Eh, není tedy žádná transparentní metoda, jak eh, rozhodovat, záleží na vás záleží na tom, jak se k tomu eh, postaví nejrůznější zájmové, zájmové skupiny, včetně eh, zaměstnavatelů a eh, odborů. V, ve Spojeném království se lidé, teď zaměstnanci, daleko více zabývají otázkami zdraví při práci jsou zde především eh, ty rizikové faktory, které eh, mají vliv na rakovinu plic, jsou eh, velmi problematické, velmi dobře jsou vidět a způsobují i jiné choroby plic. Z osobního hlediska mohu říci, že jsme vypracovali určité dokumenty. Nikdo vlastně nevěděl v jednu chvíli, jak budou diskuse pokračovat. Měli by se, eh, říkalo se, že by se měly vytvořit eh, monitorovací systémy chorob z povolání, ale to je velmi eh, problematické, především třeba u rakoviny plic, protože tam se velmi obtížně eh, stanoví, že ji způsobil dýchatelný křemen. Eh, možná eh, není nejlepší příklad ta rakovina plic, ale stejný mě bychom mohli uvést další, které mohou mít nejrůznější příčiny a my jsme každopádně ve Spojeném království doporučili, že expozice se má monitorovat. Ve členských státech jsou velké eh, eh, nerovnosti, eh, velké někde zpracující jsou ve velké nevýhodě, takže v tom případě ten dokument o dopadu nemá velný význam. Fakt je, že je to právě pracovní síla, je nejvíce znevýhodněná, takže je třeba se tomu věnovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní dorazila naše druhá expertka, Alke Schneider z Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Srdečně vás vítáme a nyní můžete zahájit svůj projev. A pokud možno, kdybyste to stihla za 10 minut, bylo by to úžasné. Mikrofon, prosím. Děkuji vám, pane Henle a paní Ulskok, za to, že jste pozvali naši agenturu sem, abychom vám představili prezentaci na tomto slyšení. Omlouvám se, že jsem dorazila později. To je příklad mých technických dovedností, jak nezabloudit v parlamentu. Prostě jsem došla na nesprávné místo, omlouvám se. Eh, ve svém vystoupení bych nejprve chtěla ukázat několik základních čísel, možná už je tady eh, byly zmíněny v předchozím referátu eh, od předřečnice, potom uvedu příklady výsledky našeho výzkumu, naší agentury a potom takový výhled aktivit naší agentury v souvislosti s karcinogeny a mutageny při práci. Na úvod tedy ta základní čísla. Rakovina je druhá největší příčina smrti v EU. Na prvním místě jsou kardiovaskulární choroby. Jedna, kaž, 25% smrti je způsobeno rakovinou a v eh, věkové kategorii po 60 pět let je to třetina. 4 až 8 eh, rakovin z povolání jsou odhadovány způsobeny eh, karcinogeny z profesního prostředí. Nicméně to neplatí pro všechny typy rakovin stejně. Takže například u asbestu by to bylo 85% a u některých rakovin, například u prachu z dřeva, se to odhaduje ve Francii, že to bude asi 50% rakoviny eh, způsobené expozicí těmto látkám. Náklady na eh, rakovinu v souvislosti s výkonem povolání se odhadují na 334 miliard, přičemž je tam velké rozpětí. 334 miliard eur, to je odhad ze zprávy, která byla prezentována na jedné akci nizozemského předsednictví v květnu tohoto roku. Už si se, jsou to jenom odhady, ale je to přece jenom takový obrázek o tom, jak velký ten dopad je. 120, 100, 2500 eh, případů úmrtí z důvodu rakoviny eh, způsobenou expozici při práci je každý rok eh, v EU 28. To je také ve zprávě, která je dostupná na stránkách naší agentury, včetně dat, jak vznikla vůbec metodologie, jak vznikly ty odhady. Když hovoříme o Karcinogeny z povolání, musíme si uvědomit, že lidé jsou vystaveni zároveň různým karcinogenům. Při vyhodnocování dopadu určitých karcinogenů hm, v souvislosti s návrhem směrnice, tady by vždy pohlížíme separátně na jednotlivé látky, ale e, pracovníci jsou vystaveni e, více látkám najednou. Mám zde například eh, dvě tradiční e, povolání, Například eh, mechanici, svářeči, eh, ale máme například výrobci, výrobce bot a nebo kadeřníky, kteří jsou potenciálně vystavováni různým karcinogenním látkám. A proto jim hrozí různé typy rakoviny. A to je důležité si uvědomit, když tedy pohlížeme na ty dopady. Také je důležité si uvědomit, a už to zde řekla předřečnice, že látky Eh, mají ehm, vícero dopadů. Takže v analýze dopadů my nyní tedy analyzujeme eh, dopady finanční eh, dané umrtím nebo onemocněním rakovinou. Máme zde seznam různých typů rakovinných látek, které vidíte zde před sebou na slajdu. Ty mají například Sníží sniží kapacitu pro senzitivizaci a nebo jsou draždivé a e, může k tomu dojít mnohem dříve v profesním životě toho dotčeného pracovníka. Takže vyhneme-li se těmto dopadům, tak dojde k takovým úsporám, které možná budou vyšší, než když budeme e, se snažit řešit jenom ta úmrtí z rakoviny. Co se týče například té senzibilizace, to vede k tomu, že mm, pracovník musí opustit svoje povolání a to vede k významným nákladům. Když tedy provádíme tu analýzu dopadů, musíme si uvědomit, že e, ty potenciální úspory jsou asi spíše e, podhodnocené, co se týče významu prevence při zavádění OEL pro jednotlivé látky. Ráda bych také zmínila výsledky výzkumu, který jsme vypracovali pro Evropskou komisi před několika lety. Jsme tuto eh, zprávu publikovali, k dispozici na našich webových stránkách, kdy jsme eh, se dotazovali v jednotlivých členských státech na to, jaké tam mají zavedené systémy pro eh, zavádění limitů OEL pro karcinogeny a další toxické látky. A zjistili jsme, že jsou zde velice eh, eh, variabilní limity u karcinogenů, takže zde máme od 3 až 4 OEL, to je to, co by bylo nastavené tedy ve směrnici EU a někde je to více než 50 nebo dokonce 60 té OEL. Takže opravdu ten, ta situace v jednotlivých státech se výrazně liší. Některé státy uvedly, že převzaly OEL z jiných zemí. To tedy znamená, že spoléhají na zdroje jiných. E, na zdroje při nastavování těchto limitů jsou omezené a to opravdu znamená, že je důležité mít zde evropské limity, které by zde nastavily nějaký společný standard společnou výzvu k prevenci. OEL samozřejmě nefunguje samo o sobě, izolovaně, ale je to prostě takový cíl, kterého třeba dosáhnout prostřednictvím prevence, jako je také například eh, ventilace uzavřených systémů a podobně. Také jsme před třemi lety vydali zprávu která se týká systému monitoringu. To už také zmínila předřečnice. A zde jsme také potrhli nedostatek dát, ale i další aspekty. Například, že většina těch dát eh, vychází z průmyslových zaměstnání a nikoli z oblasti služeb. Ale 70% eh, lidí pracuje ve službách. Celá řada zranitelných pracovníků nebo jejich skupin je vystavována karcinogenům a možná je toto riziko podceňováno. Příklad, eh, udržbáři nebo mladí pracovníci. Máme zmíněný zdroj z eh, Francie, francouzských eh, pracovních lékařů, kteří odhadují, že vystavení Eh, určitým karcinogenům a největší, nejvíce vystavení vlastně byli pracovníci v údržbě. 40% údržbářů je exponováno karcinogenům a ti mladí byli mnohem více exponováni než například ti starší celá řada z nich eh, pracuje v neustále se měnících podmínkách, protože prostě z jednoho pracoviště přecházejí na další. A co je důležité zmínit, že u těch mladých pracovníků je také celá řada učňů, takže opravdu velice mladých lidí mezi věkem 15 až 18 let. A také lidé, kteří jsou na praxi, kde probíhá velice minimální kontrola na pracovišti další téma, které bylo uh, zmíněno ve zprávě, jsou uh, možnosti návratu do práce pro ty, kdo eh, trpí rakovinou. Na tom teď vypracováváme studii, abychom vypracovali strategii a dokument s doporučením pro návrat do práce osob, které mm, byly, měly rakovinu. Jenom takový příklad jedné eh, z těch eh, látek, které jsou v eh, návrhu, to je ten křemík, už zde byl zmíněn. Ano, to je velice zásadní téma, ten křemen. Řešíme situaci expozice na pracoviště, například ve Finsku, to zkoumali z 50, od 50. let až výhledově do roku 2020 a zjistili, že se ta expozice snížila, ale e, dochází k tomu, že je exponováno čím dál tím více pracovníků. Takže nejde jenom o to se dívat, jako kolik, na kolik je ta expozice, ale kolik lidí se setkává s tou látkou. A zde opět je to e, téma, které se týká hodně údržbářů a mladých pracovníků v údržbě. Budoucnost, jaké plánujeme kroky práce v naší agentuře, Eh, pracujeme na eh, studii proveditelnosti týkající se expozici rizikovým faktorům vedoucím ke vzniku rakoviny. Musíme tedy zjistit, jestli vůbec je možné takovouto analýzu provést, to je ta studie proveditelnost. Chceme udělat takový seznam rizikových faktorů rakoviny, které by ta studie mohla zkoumat a zjistit, jestli by bylo možné udělat teda takovou pilotní studii buď eh, v určitém výběru členských států nebo ve všech členských státech. Eh, právě vybíráme dodavatele studie, eh, zahájíme tu práci letos a předpokládáme výsledky v roce 2018. Ta studie tedy bude probíhat v roce 2017 a metodologie vychází z našeho výzkumu, který probíhal v Austrálii, kde vznikla příslušná metodologie, takže s autory této australské metodologie úzce spolupracujeme. Další aktivita, kterou bych zde ráda zmínila, je naše kampaň za zdravé pracoviště. V roce 2018 a 2019 se zaměříme na e, rizika nebezpečných látek na pracovišti a je zde tedy i část aktivit týkající se karcinogenů na pracovišti. Takže toto je kampaň týkající se osvědčených postupů. Cílem je sdílet informace o osvědčených postupech, nových nástrojích, ale také zvyšování eh, povědomí o eh, riziku souvislosti s karcinogeny na pracovišti je důležité se také e, zabývat komunikací v dodavatelském řetězci, jak směrem nahoru, tak dolů. Budeme se zabývat také e, související legislativou REACH a označování. My jsme podobnou kampaň vedli v roce 2003, mezi tím došlo k e, mnoha změnám, například nanomateriály, expozice nanomateriálům a podobně. Je to také důležité se zabývat eh, tématem zranitelných pracovníků a genderovou otázkou. Specificky se budeme zabývat nástroji, které eh, řeší rizika pro zranitelné pracovníky a ženy na pracoviště. Potom poslední slide, co se týče karcinogenů, naše agentura eh, podporuje tu cestovní mapu ve věci karcinogenů a s evropskými sociálními partnery, komisí jsme za nizozemského předsednictví a s e, rakouským ministrem práce e, podepsali dohodu o aktivitách e, v oblasti prevence rizik expozice karcinogenů na pracovišti, takže nyní vypracováváme plány na naše aktivity od roku 2017 dále. 2017, 18, možná i 19. Jedna z prvních aktivit bude podpora eh, vytvoření příručky, která vyjde koncem října eh, výboru seniorních inspektorů eh, práce týkající se expozice křemíku a mm, křemenu a to zvláště v oblasti stavebnictví. A chceme zde mít eh, výroční akci, která by se týkala specifických rizik, specifických látek a podpořit tedy tu naši cestovní mapu. A tím jsem se dostala na závěr své prezentace. Velice vám děkuji za pozornost. Děkujeme a i hned předáme slovo Tonymu Musu, z European Trade Institute. Máte slovo. Uh, uh, no, dobré dopoledne. Děkuji vám za pozvání. Jmenuji se Tony Misu z výzkumného uh, institutu uh, zastřešující organizace odborových stavů ECOS. Dobře. Tady hovoříme o velmi významném tématu. Když se podíváme na počet eh, úmrtí způsobených eh, vystavením eh, rakovinotvorných látkám na pracovišti, tak více než 100 tisíc pracovníků v Evropě zemře právě z tohoto důvodu a to je opravdu velmi vysoký počet. Můžeme také potvrdit to číslo, o kterém tady hovořila paní Rošton, tedy že expozice při práci před, představuje 5 až 8 všech uh, případů rakoviny. Samozřejmě, že to vše znamená také obrovské náklady pro společnost, pro pracovníky, jejich rodinu, pro uh, zaměstnavatele, pro společnost jako takovou a nedávno byla provedena studena Národním e, institutem pro veřejné zdraví v Nizozemsku a náklady představují zhruba 300 miliard euro ročně v Evropské unii, takže to jsou opravdu e, poměrně vysoké náklady. A z tohoto důvodu odborové svazy spustili kampaň kterou se snaží eh, o prevenci rakoviny na pracovišti. A jeden eh, z nejdůležitějších důvodů eh, je, že samozřejmě všechny tyto typy rakoviny nejsou nutné. Je možné jim zabránit. Pokud pracovníky podrobíme menší expozici, tak potom snížíme počet incidence. Jaké jsou nástroje, které mohou být eh, nasazeny při práci, aby se minimalizovala míra expozice? Eh, to jsou eh, limitní hodnoty expozice při práci, ty nám pomáhají a proto to podporujeme a naše organizace ECOS velmi apeluje na Evropskou unii, aby ve směrnici přijala závazné limity pro alespoň 50 eh, prioritních karcinogenů a jsme velice potěšeni, že komisařka Tyson slíbila, eh, že tady bude 25 závazných eh, limitů do konce tohoto roku a 50 závazných limitních hodnot pro karcinogeny do roku 2020. Co naše odbory požadují? Komise navrhla um, takovou první vlnu asi 13 karcinogenů, kde by byly závazné limity a u pěti z nich my bychom si přáli eh, opravdu striktní limitní hodnoty. Eh, ty tady vidíte před sebou. Eh, je to eh, například dýchatelný krystalický křemen, dřevěný prach, eh, sloučení šestimocného chromu a, butadain a proč požadujeme striktní hodnoty v tomto případě u těchto pěti karcinogenů. Protože v členských zemích na národní úrovni eh, už eh, existují striktnější hodnoty a proto bychom se měli držet nejlepších postupů v členských státech. Takže pokud to bude proveditelné v jedné zemi, tak by to asi mělo být proveditelné i v jiných eh, evropských zemích. A já tady Eh, uvedu příklad šestimocného eh, chromu. Máme asi milion eh, pracovníků, kteří, kteří jsou exponováni v Evropské unii a komise navrhuje 25 mikrogramů na metr kubický. Ovšem ve Francii, Německu a Nizozemsku máme 1 mikrogram na metr krychlový, takže je to, o 20, je to 25 krát nižší hodnota. A víme, že pokud jde o tuto látku, tak komise je ochotná eh, pohnout se vpřed a máme studie, které právě mm, ukazují výsledky, které hovoří proto, abychom měli přísnější limitní hodnoty. Je velice důležité, aby Evropský parlament usiloval o tyto striktnější limitní hodnoty pro tyto zmíněné karcinogeny, protože jakmile budou zapracovány do směrnice, tak je samozřejmě velmi obtížné to změnit, takže to velmi dlouho trvá. A my bychom se měli snažit od samého počátku nastavit tyto eh, limitní hodnoty dostatečně striktně, aby opravdu chránili pracovníky. Návrh komisem je eh, změnit pouze přílohu 3, to znamená eh, doplnit tam limitní hodnoty pro některé karcinogeny. Ale my bychom se chtěli chopit této příležitosti a během této revize změnit i některé z článků směrnice. Obcho- eh, odbory by si přáli, aby působnost směrnice byla rozšířena na látky, eh, které jsou toxické pro reprodukci. V tuto chvíli eh, směrnice pokrývá pouze karcinogeny a mutageny, ale my se doníváme, že směrnice by měla pokrývá také reprotoxiny, tedy látky toxické pro reprodukci. Máme až 2 až 3 miliony exponovaných eh, pracov, pracovníků a stávající legislativa je velmi slabá, eh, pokud jde o ochranu před eh, toxic, látkami toxickými pro reprodukci. Máme například směrnici o ochraně těhotných žen a když zaměstnavatel ví, že žena je těhotná, eh, jeho zaměstnankyně, tak může učinit určitá opatření, aby zabránil této expozici. Ale většinou to přichází příliš pozdě, protože eh, pracující bude informovat svého zaměstnavatele ve, ve chvíli, kdy je ta žena eh, již tři měsíce těhotná a to je příliš pozdě, protože může být eh, té látce expo, eh, exponována již dříve. Ehm, a my tady máme také směrnici o chemikálích a tam ty limitní hodnoty nejsou závazné, jsou pouze indikativní. Takže já si myslím, že eh, reprotoxické látky by měly být eh, pokryty přísnějšími pravidly směrnice o karcinogenech a to bude v souladu s tím, co probíhá eh, v některých členských státech, protože na národní úrovni mnohé země již zahrnuly reprotoxiny do působnosti národní legislativy o karcinogenech. Existují ovšem i jiná ustanovení, která bychom rádi vylepšili, a to je transparentnost o úrovni rizika rakoviny tak jak to vysvětlil jeden z předřečníků, to, že máme eh, limitní hodnotu, tak to neznamená, že je pracovník plně chráněn. Určité riziko přetrvává vždy. A my bychom si přáli, aby ta míra vystavení té látce byla uvedena v legislativě, tak aby každý věděl, jaké je riziko, které se pojí s tou limitní hodnotou. A Dále bychom si taky přáli eh, závazný dohled nad zdravím pracovníků po odchodu do důchodu, protože, jak jsme slyšeli, je tady dlouhá doba od expozice po propuknutí eh, rakoviny a proto je důležité, aby i ti pracovníci, kteří odešli do důchodu, byli pod zdravotním dohledem, aby bylo kontrolováno jejich zdraví. Eh, pokud eh, byli tedy vystaveni riziku. A je také eh, důležité mít více údajů o expozici. To je velice důležité, pokud chceme mít eh, lepší prevenci. Když máme limitní hodnoty, Jakmile je jednou stanovíme, tak to velmi dlouho trvá, než je možné je revidovat. Takže my bychom eh, chtěli do textu doplnit ustanovení, abychom zajistili, eh, že ty limitní hodnoty ve směrnici budou pravidelně revidovány, tak abychom vycházeli z aktuálních vědeckých poznatků. A přáli bychom si také zavést nějaký hm, plán minimalizace nebo nějaký minimální plán v případě, že tam tyto věci nebudou možné. Závěrem bych něco řekl k dlouhodobější eh, perspektivě, jak eh, tedy zabránit rakovině. Eh, zatím nemáme metod, jednotnou metodu, musíme se dohodnout na metodě, jak tedy určit míru nebo úroveň limitní hodnoty. To je klíčové protože v současnosti to probíhá pouze eh, na základě analýzy nákladů a přínosů, což znamená, že je to jako loterie. Jaká, a, a ta cena, která se za to platí, to je e, lidský život a na druhé straně oproti tomu je mm, zisk podniků. Takže my, nám to nestačí a přáli bychom si jinou metodu, kterou bychom stanovili limitní hodnoty. Rád bych zde svůj eh, projev ukončil. Děkuji vám za pozornost. So, Dobře, děkuji. A teď bude následovat naše čtvrtá expertka Rebecca Smith z Business Europe. Máte slovo. Thank you, uh, Jan, thank... Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání. V první řadě bych ráda zdůraznila, že zaměstnavat eh, že zaměstnanci mají právo být chráněni proti rizikům rakoviny způsobené pracovním prostředí. A e, zapojuje se do, toho, e, do tohoto procesu tedy společnost a také podniky tím, že budou závazné limity expozice e, na úrovni Evropské unie vytváří rovné podmínky pro všechny. A jako Business Europe podporujeme rest Eh, omezenou eh, revizi této eh, směrnice a, zavedení nových expozičních metod, expozičních limitů. těchto dodatečných hodnot expozice. Proces v první řadě musí vycházet ze zdravých vědeckých důkazů. Musíme tedy vycházet z důkazů, které už máme a použít je ke stanovení nových závazných limitů. A toto bude vycházet taky z technické a ekonomické realizovatelnosti a z analýzy socioekonomických dopadů. Hovoříme o substancích, které jsou klasifikovány jako karcinogeni a e, další by měly být do toho e, přidány, do toho seznámu, seznamu. E, některé totiž jako karcinogeny dosud za karcinogeny považovány nebyly. Nemá smysl eh, vytvořit eh, nějaká, nějaké numerické cíle, které by se stanovily eh, zcela svévolně. Musíme zcela jasně priorizovat substance, které, u kterých potřebujeme mít závazné limity. Možná by bylo také užitečné vysvětlit trochu ten proces, protože všichni víme, že komise navrhuje limitní hodnoty, ale rovněž taky eh, prochází procesem konzultace s jednotlivými státy a organizacemi v jednotlivých státech eh, asi víte, že ta práce na úrovni Evropské eh, unie eh, začala ve takzvaném skulu eh, výboru pro stanovení limitních hodnot expozice v práci a sleduje a snaží se překlenout ty eh, mezery, které ještě jsou ve spolupráci zainteresovaných eh, skupin. Eh, účastní se, účastníme se tedy jako zástupce nebo jako orgán, organizace, ve které jsou zastoupeni zaměstnavatelé, zaměstnanci i vláda a e, SKOL tedy se zabývá socioekonomickým dopadem i proveditelností. Už se hovořilo o analýze rentability, to jsou důležité prvky a souhlasili bychom s tím, že jde o to, abychom na jedné e, úrovni měli náklady pro průmysl a náklady na lidské zdraví, ale hlavně jde o, provedit, o proveditelnost. Zda e, průmyslová odvětví a podniky jsou schopny e, provést nebo zavést tyto limity je poradní výbor, někdy jsme poradní výbor, někdy samozřejmě eh, eh, radíme a můžeme poradit, někdy nemůžeme. Práce poradního výboru v oblasti limitních hodnot spočívá v tom, že stanovisko poradního e, výboru je považováno za e, solidní e, základ a komise z něj vychází. Takže důležité je, že tripartita i poradní výbor jdou stejným směrem. Jak říkali předchozí řečníci už, trvá dlouho, než se eh, zavedou závazné limity a proto máme za cíl urychlit eh, to, to, toto schvalování. Nemůžeme ovšem všechny procesy eh, ignorovat, nemůžeme se od nich odchýlit, protože jsou důležité pro obecný přístup a proto, aby byl konsenzus. Samozřejmě stojí eh, za to eh, taky eh, se zmínit, že bude i druhá a třetí vlna návrhů, pokud jde o stanovování závazných limitů expozice při práci. Je třeba to chápat správně, že se zaměřujeme různě na různá průmyslová eh, odvětví. V některých eh, bylo doporučeno zahrnout některé nové karcinogeny, eh, plně si uvědomujeme, že je eh, dlouhá disk a bude dlouhá diskuse o dýchatelném krystalickém křemeni, zda se má zahrnout do směrnice. Eh, tato eh, látka se analyzuje z různých pohledů a stále ještě nedošlo ke konsensu, pokud jde tedy o tento dýchatelný krystalický křemen pokud jde o tu direktivu o karcinogenech, tak eh, v některých oblastech už se došlo eh, ke konzensu nejenom v limitních hodnotách, ale i v dalších částech té směrnice, například eh, hierarchie, opatření, náhradní opatření, přístup z hlediska procesů a také bychom měli vědět, a vy určitě s tím souhlasíte, že eh, návrhy, na komis, eh, ke, eh, návrhy pro komisi zahrnují nebo vycházejí z mnohostraného dialogu o krystali, dýchatelném krystalickém křemeni a my už v úvodních ustanoveních eh, uvádíme, eh, že eh, dohoda je komplementární a jak tato komplementarita by se měla objevit potom v praxi. Hovoříme o těch profesních limitech a jejich obecném použití. Jsou určité obavy, jak týkající se proveditelnosti v případě eh, prachu ze dřeva, například eh, eh, určité stroje, například stroje, ruční stroje nebo nástroje, které se používají v určitých průmyslových odvětvích, těžko umožní snížit hodnoty i přes organizační opatření, která se, uskut, eh, která se uplatňují, tak pořád tyto ruční stroje se budou muset používat. Takže ono často jde o technickou proveditelnost, o praktické eh, aspekty snížení eh, limitů ani ne tak o obecná opatření. Víme, že byla diskuse o šestimocném chromu, Víme, že to je taky záležitost, kterou se teď zabývá rada ve svých jednáních a e, poradní výbor pro zdraví při práci se tím, bude, se tím zabývá a bude zabývat i v budoucnu. Dále je důležité si uvědomujeme, že je důležité se zaměřit na různá průmyslová odvětví, kde se používá šestimocný chrom z hlediska e, projektování výrobních procesů. Možná budeme muset stanovit určité období pro opakované zhodnocení eh, hodnot eh, tohoto prvku eh, do budoucna. Takže závěrem chci říci, že některé limity, byly navrženy některé limity a některé nové látky, které budou zahrnuty do směrnice Eh, myslím, že by bylo užitečné se eh, eh, řídit pokud možno, nebo přijmout pokud možno to, to, co navrhuje komise, vzhledem k tomu, že se vychází z nás eh, z toho, co předkládáme my, kteří jsme zástupci všech eh, tří stran, zaměstnavatelů, zaměstnanců i vlád. Vycházíme z toho, co je užitečné pro eh, směrnici a pro všechny. Nechceme ten proces brzdit. Věříme tomu, že když eh, ponecháme eh, články tak, jak jsou se změnou eh, limitních hodnot a zařazením nových prvků, budeme pokračovat rychle, kdežto kdyby se otevírala diskuse o celých nových článcích, velmi by se ten proces zpomalil. Děkuji vám. Děkujeme všem odbornicím i odborníkům. Než dám slovo Maritě, dovolte mi takovou osobní poznámku. Já jsem vždy udiven, jak vy snadno hovoříte o tom pojmu e, přínosy, e, náklady a užitky. Já mám rakovinu a až za dva roky budu vědět, jestli můžu říct, měl jsem rakovinu. A jakožto oběť takovéhoto způsobu eh, myšlení na náklady a přínosy se člověk necítí úplně nejlépe, mohl to takto říci. Ale teď se dostaneme zase na věcnou stránku a má slovo paní Luxfolk. Já budu hovořit švédsky, takže prosím, vezměte si sluchátka, aby bylo slyšet tlumočení. Děkuji. Děkuji vám všem, že jste sem dnes všichni dorazili a že jste nám zde přednesli svoje znalosti. Thomas Hendl, náš předseda, také právě poukázal na to, že k rakovině a onemocněním rakovinou máme všichni také velice osobní vztah. je to velice rozšířená závažná choroba, která se nás dotýká jako lidí také, nejenom jako politiků nebo zástupců nějakých organizací. Je to i velice lidské a velice osobní téma. A to je také znát na této práci. A je to také něco, co nás bude doprovázet do budoucna v souvislosti s řešením všech těch otázek týkajících se karcinogenů. Bylo zde zmíněno mnoho čísel. To jsou čísla, které jsou asi pro nás opravdu nejvýznamnějším vodítkem. 102 500 úmrtí ročně způsobeného rakovinou z pracovního prostředí tolik úmrtí ročně v Evropě takto způsobených, to je opravdu dramatické číslo v nejbohatší části světa. V části světa, která je opravdu na čele ve výzkumu a v zacházení s těžkými onemocnění. Takovéto číslo 102 500, to bude směrodatné číslo také pro ten vypracovávaný návrh. 53 všech úmrtí způsobených eh, pracovní činností lze odvodit právě z onemocnění rakoviny. Takže i toto je číslo, které pro nás bude směrodatné. Pak zde máme ekonomické zájmy, jiné zájmy. A no ty vždy povedou k tomu, že se dohodneme na určité úrovni, že členské státy budou mít také zájem na to, to usnesení zrealizovat. Nemůžeme učinit jenom takový nějaký návrh, který potom polovina států EU nebude schopná zrealizovat nebo je vůbec nebude zajímat. Takže i toto bude pro naši činnost směrodatné, toto si uvědomit. Chci jenom říct, že náš výbor má opravdu velké ambice a také víme, že návrhy je vždy také nutné podrobit takové zkoušce realitou. A v souvislosti s rakovinnými onemocněními nechceme jít jenom jeden krok. Usilujeme o více kroků, ale zde potřebujeme podporu. Podporu na straně jedné, ale potřebujeme také velké ambice, abychom byli co nejúčinnější. Všechna tato fakta, která jsme si eh, vyslechli v souvislosti s karcinogenními látkami na pracovišti, jsou velice důležitá fakta, velice důležitá data. Domnívám se ale, že část naší budoucí činnosti bude také ovlivněna určitým střetem zájmů, který zde existuje protože jsou zde eh, různé hospodářské faktory, které k němu vedou. Jsou zde ty hospodářské zájmy podnikatelů, zaměstnavatelů, ale existují také veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Existují členské státy, kde je vysoká úroveň zacházení s karcinogenními látkami na pracovišti. A pak zase jsou jiné členské státy, které zde pokulávají. Proto je také pro nás v Evropském parlamentu velice důležité a pro nás zde v tomto výboru je důležité se postarat o to, abychom těm, kteří mají problémy eh, dosáhnout této ambiciozní úrovně, abychom jim pomohli, aby ji přece jenom nějakým způsobem byli schopni dosáhnout. Dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou zopakovat, že je to téma, které se nás dotýká možná takovým způsobem, který je jiný než u dalších témat, protože je to zájem, který se nás často také dotýká osobně. Dovolte mi tedy ještě jednou poděkovat za to, že jste sem dnes přišli a představili nám své prezentace. Část těch informací byla nová, jiné možná už byly známé. Evropská komise se v těchto otázkách taky výrazně angažuje a budeme nadále s vámi spolupracovat v úzkém kontaktu, tak abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Dovolte mi ještě zmínit jednu věc, kterou by chtěli jasně signalizovat mnozí z eh, tohoto výboru, a to jsou genderové aspekty. Části těchto prací ještě vůbec nebyly vidět. A proto je důležité zohlednit v návrhu i genderové otázky. Ještě jednou vám tedy velice děkuji. Děkuji, Marita. A teď stínovi zpravodajové, jako první Claude Rolen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Um, jenom drobnou uh, poznámku. Máme tady velmi dobré technologie, uh, ale uh, vlastně mm, tady bychom potřebovali i ty slajdy, tam byly zajímavé věci a ty nemáme k dispozici. Hovořilo se tady o vztahu mezi eh, zdravím a náklady. Samozřejmě, že je tady etická otázka, ale mě by tady zajímalo něco dalšího. Jaké údaje se zavádí pro tyto výpočty? Vychází se z pojišťoven a z jejich údajů nebo z něčeho jiného? Dále se tady zdůrazňovala eh, důležitost eh, rakovin, které propuknou po odchodu do důchodu, takže eh, tady je opravdu potřeba, anebo pro odchodu z té práce, takže je potřeba to opravdu pečlivě sledovat. Potom další věc, toto se netýká pouze průmyslového sektoru, ale i v odvětví služeb je to důležité téma netýká se to pouze čistých molekul, ale i různých směsí. A já jsem například eh, měl nějakou práci, eh, která souvisela s osobami, které prováděly uklízení a tam byl právě problém těch směsí různých produktů, protože pracovníci neměli znalost o tom, co to vše může vyvolat, eh, když se kombinují ty produkty. Paní Schneider, myslím, zmínila problematiku uh, Ehm, právě kadeřnictví. A já si myslím, že to je, eh, tam byl kvalitní sociální dialog, vedlo to ke kvalitním výsledkům a já doufám, že eh, komise tady bude eh, pozitivnější k těm dohodám, které tam vznikly, než byla v minulosti. A potom myslím si, že je velice zajímavé sledovat to, co se děje a jaké jsou hodnoty v různých členských státech. Ehm, to je samozřejmě prvek pro o, hospodářskou soutěž, e, nebo pro nějakou takovou, pardon, ne hospodářskou, ale soutěž, ale je pravda, že když něco někde funguje, tak, to, tak by to mělo fungovat i někde jinde. A, a e, Tady musíme zvolit určitý typ eh, spolupráce, musíme mít co největší ambice, pokud jde o zdraví našich pracovníků, ale zároveň musíme být realističtí, pokud jde o proveditelnost. Nemá cenu stanovovat si nějaké cíle, o kterých víme, že budou nejrůznějším způsobem eh, obcházeny. Musíme být efektivní, protože tady jde opravdu o mnoho. Hovořilo se tady o 100 tisících eh, osob a pokud se nepletu, tak například úmrtí na silnicích v Evropě, e, v silničních nehodách, tak je to 25 tisíc mrtvých ročně. A peníze, které se investují, e, na, mm, které se vydávají na to, aby se zabránilo silničním nehodám, tak, e, tak vidíte, jak je, jak je to nepoměr. Tady musíme opravdu spalo, pracovat s těmi hodnotami, ale je to i nástroj na prevenci a upozorňování na tyto věci. Tady například na úrovni eh, nepsy, eh, tam je eh, ten křemík a je tam celá řada postupů, které jsou obecně mm, přijímány těmi aktéry přímo v terénu, mm, zaměstnanci, zaměstnavatele a pak je tam další nástroj, který nám uniká nebo různé nástroje, které nám unikají, které by mohly být dobrými eh, pokyny, nebo by mohly by nás dobře vést v té situaci a na to je potřeba se zaměřit. Děkuji, Claude. Máš úplnou pravdu, pokud jde eh, o eh, ty slajdy. Je pravda, že my tady máme malé obrazovky před sebou, takže je to špatně vidět, ale myslím si, že byste je měli mít ve svých složkách. Eh, Antea McIntyre, ta tady teď není, hlásí se někdo jiný za EKR. Děkuji. Budu hovořit jménem paní McIntyre, naší zpravodajky. Děkuji všem za příspěvky, protože snaha o dobrou dohodu je důležitá, dobrý návrh, musíme si e, za tímto účelem vyslechnout nejrůznější názory a vyhnout se nezamýšleným e, následkům. Podporuji doplnění seznamu karcinogenů, které jsou ve směrnici z roku 2004. Prevence rakoviny při práci musí být prioritou, je v zájmu všech pracovníků společnosti jako takové, ale i podniků. Stanovovat závazné limity na, úrov, na úrovni Evropské unie eh, um pomůže vytvořit rovné podmínky pro průmysl a pro ochranu bezpečnosti eh, zdraví pracovníků v celé EU. Jsem přesvědčena, že tento proces musí vycházet z vědeckých důkazů, technické a ekonomické proveditelnosti. Je potřeba vycházet z nejaktuálnějších vědeckých údajů a musíme přihlédnout i k důkladnému posouzení eh, sociálně-ekonomického vlivu. Nesmíme nastavovat eh, své volné číselné cíle, protože to by mohlo vést k nezamýšleným důsledkům, pokud jde o naši konkurenceschopnost a růst a v konečném eh, důsledku by to mohlo mít dopady i na zaměstnanost. Podporuji revizi příloh, ale méně podporuji podporuji změny článků ve směrnici. Těším se na spolupráci se zpravodaji a stínovými zpravodaji v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji. Eh, vielen Dank. Děkuji. Renáte Weber tady není a Patrik, ten tady také není. Karima Deli za zelené tady není nikdo se nehlásí a EFDD, tam se také nikdo nehlásí. Takže za ENF má tady eh, slovo řečnice. Děkuji. Paní Melán. Děkuji všem, kteří vystoupili. Velmi ráda jsem si tady eh, vyslechla eh, zástupce ECOS, já jsem byla mm, tady také stínovou zpravodajkou a velmi ráda jsem si vás vyslechla. Několik připomínek k, té, mm, k tomu závěrečnému textu, k našemu návrhu. Myslím si, že je opravdu šokující hovořit tady o nákladech a přínosech. Možná by bylo lepší, kdybychom nalezli vyrovnanější text a uh, hovořili pouze o nákladech. Jsou to náklady podniků, eh, které velmi často zabránily eh, prevenci. A tato prevence, ta je samozřejmě eh, jádrem tohoto tématu. Jde o prevenci i předjímání, protože tady jde samozřejmě také o čas, jak dlouho je kdo vystaven těm karcinogenům a potom, kdy tedy propukne ta rakovina nebo jiné důsledky toxických látek. Pokud jde o finanční náklady, eh, tak eh, samozřejmě někdy je potřeba hodně investovat a někdy je to velmi komplikované, třeba eh, ty ruční nástroje pro nadřevo To samozřejmě ohrožuje konkurenceschopnost a zatěžuje podniky. A potom je tím dotčena i ta daná osoba, i rodina, protože ženy, které například eh, čistily obleky pracovníků, eh, potom eh, také byly Eh, vystaveny té látce. Takže to jsou věci, eh, které tady hrají svou roli v nákladech. Jsou tam náklady také za absence v práci a také náklady pro systém sociální ochrany a zabezpečení. To znamená, má to eh, dopad i pro zaměstnavatele. Takže ty náklady velmi často vypadají jako klíčové, ale není dobré hovořit o nákladech a přínosech je potřeba uvědomit si, jaké jsou tady eh, možné střednědobé i dlouhodobé náklady. To by mělo být v textu. Pak jsem si vyslechla eh, zástupce z Business Europe. Tam bylo řečeno, že bychom měli zůstat u toho současného textu, protože to umožní ten text eh, jak si odlehčit a rychleji ho přijmout. Hmm, možná, ale možná, že bychom v tom textu mohli dát i nějaké prvky o prevenci, tak aby eh, tam u těch látek eh, vždy byly ty limitní hodnoty. To je eh, věc, kterou bych ráda doporučila. Děkuji. So, nun hat... Děkuji. A nyní má slovo Česlav Hok. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve co nejsrdečněji poděkoval všem našim odborníkům za informace, které nám zde představili. Jsem toho názoru, že se tady můžeme třeba dohadovat o směrnici o vysílání pracovníků nebo o jiných e, směrnicích, protože spory. To je přirozený eh, mm, prvek demokracie, ale když hovoříme o karcinogenních nebo mutagenních látkách na pracovišti, tak musíme hovořit jednotným hlasem. Protože pokud pracovník se dozví, že má rakovinu a to ještě z důvodu své profese, tak se nic nepočítá. Ani eh, výsledky, hospodářské výsledky podniku, zvyšování produktivity, inovace, očkodnění. To, co se počítá, a jenom to, to je zdraví a život pracovníka. To je ten největší kapitál, to je ta největší hodnota. Já jsem lékař, který má téměř 40 letou profesní praxi a viděl jsem opravdu desítky takovýchto diagnóz rakoviny a vím, co to je za drama. A i z lékařského hlediska mohu říci, že diagnostikace rakoviny neznamená eh, ortel smrti, protože většina typů rakoviny je léčitelná. Jde jenom o to, aby se včas rozpoznala. Ale velice důležitá informace je, že největší nepřítel rakoviny a nejlepší lék je prevence. A já se obávám, že přestože předpisy jsou rozdílné v jednotlivých státech, že vlastně vůbec nejsou zohledňovány a aplikovány. Když zde hovoříme o tom, že je více než 100 tisíc úmrtí, a to každý rok, tak si to můžeme představit, že to je jedno 100 tisícové město, které každý rok zmizí z mapy Evropy. Takže to je opravdu obrovský problém. Mně se zde velice líbí eh, pozice zástupců odborů, kteří vůbec nehovořili o nějakých přínosech a nákladech. Prostě říkají, jediné, co se počítá, je zdraví a život pracovníka. Protože jinak bychom byli Evropou negativních hodnot. A myslím si, že existují také velice děsivé informace. Když například slyšíme, že kadeřníci, uklízečky jsou vystavováni těmto látkám, tak si představme, jak jsou na tom třeba pracovníci v továrně na nábytek v některých zemích, zvláště ve střední a východní Evropě, zvláště ve východní Evropě. Tyto normy nejsou vůbec zohledňovány. A neexistuje ani nějaký centrální rejstřík, kam by se tato rizika zaznamenávala. A proto zde ještě jednou důrazně opakuji to, že v této otázce musíme jednat rozhodně, a evropské limity je třeba zavést co nejdříve a je co nejdříve třeba je zohledňovat. Můžeme se dohadovat třeba o tom, nakolik eh, jsou způsobené podmínkám v jednotlivých státech, ale ty limity musí existovat a musí být zohledňovány, protože to je přece boj o naše základní hodnoty. O to, aby bylo chráněno zdraví a život pracovníka, protože to jsou ty největší hodnoty. A myslím, že zde vůbec není k diskuzi, co jsou náklady a co jsou e, přínosy. Děkuji, paní předsedo. Ráda bych e, omluvila svou kolegyně Maritu, která se tímto zabývá. Bohužel zde dneska nemůže být, ale eh, řeknu pár věce, které jsou z naší skupinu důležité. Je to velmi důležité téma. Čekali jsme na návrhy velmi dlouho a Evropská unie nyní hraje velmi důležitou roli v otázce zdraví a bezpečnosti na pracovišti, především z hlediska karcinogenních látek, kterým jsou vystaveny miliony lidí, takže velmi podporujeme další pokrok v této oblasti. Pokud jde o to, zda bychom rádi viděli nějaké změny a vylepšení, rádi bychom rozšířili eh, působnost eh, o substance, které jsou reprotoxické. Někteří kolegové se o tom zmínili. My budeme mít pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Uvidíme, co je možné v to, této oblasti. Rádi bychom snížili maximální eh, částky, maximální čísla taky, protože, jak bylo řečeno, v některých členských státech je možné zavést přísnější limity, takže můžeme vycházet z nejlepší praxe v Evropské unii, abychom zabezpečili ochranu všech pracujících v Evropské unii. A posledním bodem je e, oblast služeb nebo sektor služeb, který by se měla, která by se měla taky zahrnout. Zde pracuje mnoho žen které taky jsou vystaveny těmto zdravotním rizikům, takže pro nás je to důležitá věc. A jménem své kolegyně Karim Medeli eh, bych eh, chtěla eh, poděkovat za tuto diskusi, do které budeme dále přispívat. Děkuji, pan fontoris. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice rád za tuto rozpravu a souhlasím s předřečníky. Musíme eh, prioritizovat ty látky, u kterých je prokázáno, že jsou velice škodlivé. Ale také mám následující návrh. Musíme nastartovat eh, kampaň týkající se eh, ochranných opatření pro pracovníky protože často pracovníci sami nevědí, jak to funguje a oni si říkají, no mně se to přece nemůže stát a pak jsou konfrontováni s rakovinou. Rakovina na pracovišti je rakovina, která se často projeví až eh, když pracovník eh, odchází do důchodu. A nemusíme zde hovořit o přínosech a nákladech, protože lidský život má obrovskou hodnotu. Tak, teď jsem na seznamu řečníků i já. Já mám tři eh, věci, které bych rád zmínil a dělám to vědomě předtím, než dám slovo komisi, protože myslím, že tři aspekty z naší rozpravy by bylo třeba ještě zvážit v těch celkových souvislostech otázky o nemocnění rakovinou. Za prvé, mě docela irituje jedna věc, že zatím nemáme pořádnou datovou základnu a já jsem osobně dotčen a vím, že v Německu se nyní buduje Národní rejstřík rakoviny. Tak nebylo by smysluplné v této souvislosti vybudovat něco i na evropské úrovni, bychom se více přiblížili těm příčinám, zvláště s ohledem na to, že lékaři, že onkologové působící v této oblasti Říkají, že to neradě přiznávají, ale ve více než 80% typů rakoviny vlastně neví, odkud se ta rakovina bere. Ta kauzalita ještě není vlastně tak doložená nebo podložená, jak by to bylo zapotřebí z lékařského hlediska. To je ta první věc. Za druhé se zde zmiňovalo, proč jsou častěji dočeni mladí lidé, a já tomu docela rozumím. Já jsem kdysi se učil a pracoval v průmyslu a používání osobních ochranných pomůcek, například eh, brýlí, eh, ochrana sluchu nebo eh, při dýchání, no to je něco, co absolutně není cool, to prostě pro mladého člověka není atraktivní. No ale pak tu máme tedy otázku, co udělat v rámci nějaké kampaně nebo striktnějších eh, závazcích pro používání OOP, abychom to podpořili, protože nemůžeme to takto nechat. A i když to je absolutně, eh, když to absolutně není cool, není to vůbec atraktivní, já to chápu, že to mladí lidé takto vidí, tak musíme vymyslet něco, co s tím. A třetí věc, a to také znám vlastně z osobní eh, zkušenosti a Pan Česlav Hok mi to potvrdil jakožto uh, zkušený lékař, že dnes tedy víme, že ty rastry těch preventivních prohlídek v souvislosti s rakovinou jsou příliš široce nastavené, že lékaři říkají, no kdybyste přišli před 18 eh, měsíci, tak jsme to ještě nezjistili a eh, v Německu máme vlastně taková ta pětileté uh, intervaly a to je příliš široce nastavený interval. Ale pokud chceme posílit prevenci v této souvislosti s těmi pozdními následky, tak ta otázka těch eh, rastrů preventivních eh, prohlídek eh, by se měla zvážit, jestli by ty intervaly neměly být kratší. Já za vše píši otazník, protože bych požádal také odborníky, aby se k tomu vyjádřili, případně komise a samozřejmě také naše odbornice Marita. Takže nejprve za komisi je zde Teresa Mucinio. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair, and... Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych také poděkovala za prezentace které nás informovali o tomto tématu, které je pro komisi velmi důležité. E, komise, který předložila komise v květnu, je ambiciozní, protože se domníváme, že půjde o největší, o velký krok ku předu, pokud jde o zlepšení e, bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci. Víme, že ten návrh byl vítán a možná bych jenom objasnila nebo zdůraznila, že ten návrh byl dále přijat k extenzivním konzultacím ze strany vědeckých orgánů a rovněž Eh, se bude konzultován nebo je konzultován eh, s, tripar, s eh, třístranným výborem pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci a rovněž se zabýváme faktory proveditelnosti, což umožní komisi se zaměřit na hodnoty navržené v tom eh, dokumentu. Chtěla bych připomenout, že závazné limity expozice eh, jsou, eh, nej, jsou nejdůležitější jak pro zaměstnance, tak Eh, z hlediska těch, co mm, prosazují a uvádějí do praxe toto. Jde o eh, řádnou ochranu zdraví zaměstnanců, ale chtěla bych taky eh, připomenout pravidla, která se objevují v této směrnici. Nejde jenom o snížení expozice, limitu expozice na minimum. Pokud chcete, eh, abych se vyjádřila eh, nebo přidám slovo kolegyně o kolegovi, aby se vyjádřili eh, pod některým aspektům dneska proneseným eh, podrobněji. Eh, kolega, tedy děkuji vám, pane předsedo, děkuji poslancům. Myslím si, že to je velmi dobrý bod, kterým se máme zabývat, protože se na to díváme z techni- na to, na co se díváme z hlediska technického, je proveditelnost té směrnice závazné limity, ale ta směrnice se daleko, eh, má daleko širší dosah než to, co je obsaženo v přílohách. Je to směrnice, která zcela reflektuje závažnost tohoto tématu. Samozřejmě ta směrnice stanovuje závazné limity expozice v těch eh, přílohách, ale zároveň chce eliminovat expozici, pokud to je možné. E, zaměř, e, zaměřuje se buď na odstranění karcinogenů, anebo minimalizaci expozice. A to všechno je tedy obsaženo v těch e, přílohách. Standardy jsou velmi přísné a jsou velmi přísné proto, že Eh, karcinogeny, eh, že žádné prakticky nemají žádný bezpečný práh. To znamená, že není žádná minimální bezpečná expozice. A důvod, proč se o tom zmiňuji, je ten, že ta směrnice je ambiciozní a bude ambiciozní na dlouhou dobu v těchto eh, ukazatelích. A proto se ta směrnice se nezaměřuje eh, na eh, na prach pro reprotoxické látky, protože eh, ty nemají žádný minimální limit. limit. Když něco reprotoxické, musí to být, musí mít hodnotu nula. Samozřejmě ta směrnice podlehá různým E, e, zákonným ustanovením. E, někde mohou být méně přísná opatření a komise si uvědomuje, že směrnice o Eh, chemických látkách ještě nebyla v mnoha zemích transponována. A je, eh, musí to být, aby platilo toto, pokud jde o eh, troj, šestimocný chrom z 13 karcinogenů. U šestimocného chromu jako u jediného se dělala analýza dopadu, dopadu a e, víme, jaké jsou náklady a, e, e, a, a benefity. Čestimocný chrom je velmi závažným karcinogenem a snížení Eh, limitu je, eh, ukazuje tedy, jaké ambice má komise, pokud jde o tuto směrnici. Teď znovu vrátím slovo kolegyně a když mi dovolíte, tak se vrátím k vašim konkrétním otázkám. Opravdu je potřeba eh, zlepšit data na evropské úrovni a z tohoto důvodu služby Evropské komise outsourcují studii, která se bude zaměřovat, která nebo bude sledovat proveditelnost eh, a užitečnost eh, eh, databáze pro další chemické látky. Je to studie tedy, která teď se finalizuje. Také se domníváme a plně souhlasíme s tím, že je potřeba přijít, eh, přijmout eh, opatření eh, v oblasti uvědomování si rizik v této oblasti. Zde bych chtěla zmínit na kampaň Evropské agentury, která bude se zabývat zdravím a jako téma bude mít nebezpečné látky, látky nebezpečné pro zdraví. A myslím si, že by bylo důležité se v tomto smyslu zaměřit na konkrétní důsledky vystavování karcinogenům, především jaké důsledky to má pro mladé lidi a pro zranitelné skupiny zaměstnanců, kteří jsou karcinogenům vystaveni. A když se vrátím ještě k první otázce týkající se dostupnosti údajů, komise udělala eh, a bude provádět jistou eh, anketu, nebo jistý také má přehled, eh, který poskytuje taky cené údaje. A nakonec mohu říci, že jsme se shodli na tom, že jsou velké rozdíly týkající se diagnostických kritérií v jednotlivých členských státech a rádi bychom obrátili vaši pozornost na důležitou zprávu, kterou komise vypracovala před několika lety a kde se právě hovoří o diagnostických kritériích Toto totiž může eh, pomoci vytvořit určitý ekvivalent při hodnocení eh, chorob z povolání. A eh, služby komise se také velmi snaží aktivovat evropské statistiky o, chorobách z povolání. Je to takzvaný projekt EOT. Eurostat dělá pilotní, nebo bude dělat pilotní projekt, který je zaměřen na zjednodušení seznamu chorob z povolání na základě diagnostických kritérií ve většině členských států. Víme, že se snaží, nebo toto dokazuje, že se snažíme zlepšovat situaci, která dnes je. Děkuji vám. Děkuji. A v tom případě bych chtěl požádat, eh, aby naši experti promluvili v pořadí, eh, jak mluvili předtím, ale musím vás podrobit stejným pravidlům, které tady máme v Evropském parlamentu jako ostatní, takže prosím hovořte minutu. Pokud to bude minuta a půl, tak přivřu oko. Leslie Rushton. Máte slovo. Děkuji. Bylo velmi zajímavé vyslechnout eh, tu škálu různých názorů. Myslím si, že je také velice zajímavé slyšet to z pohledu pacientů a souhlasím s tím, že dokument komise tento aspekt eh, úplně nezohledňuje a ten dopad na rodiny. je velice obtížné spojit to s nějakými náklady a my jsme využili zkrátka nějaká čísla z té studie, kterou jsme provedli, ale náklady pro společnost jsou opravdu obrovské. My samozřejmě doufáme, že všichni přežijeme rakovinu a budeme žít déle a tím pádem bude také více případů rakoviny i rakoviny vzniklé při práci. A Ehm, samozřejmě by bylo dobré, ehm, kdyby tedy v práci eh, se to začalo zohledňovat v průmyslu a my bychom se měli zamyslet nad tím, eh, že tedy eh, jak lidé, kteří měli rakovinu, jak tedy je udržet v práci a, a jak tedy s tím postupat, protože lidé budou stále se dožívat vyššího věku. Děkuji. Elke Schneider má slovo. Děkuji. Já bych chtěla se vrátit eh, k tomu, co jsem zmínila o aktivitách v souvislosti s eh, karcinogeny a o prevenci. Eh, Slesli jsme zmínili tu studii o pracovnících, kterých se dotkla rakovina. Máme například případové studie v podnicích, abychom zjistili, oč eh, tady jde na úrovni podniků, jak to tam vypadá. Hm, a ehm, také eh, tam řešíme různé režimy, eh, jak tedy postupovat při návratu pracovníků do práce. Jedna ze čtyř priorit je prevence rizika z karcinogenů a jedna z prioritních skupin jsou mladí pracovníci. Takže tyto věci budeme řešit v našich budoucích aktivitách. A pokud jde o ten dohled, tak velmi doufáme, že tam bude pozitivní výsledek studie proveditelnosti a potom bychom mohli spustit takový pilotní projekt v Evropě nebo v některých členských státech a možná, že bychom potom si udělali nebo získali lepší obrázek o tom, kolik eh, pracovníků eh, se týká expozice důležití jsou zranitelní pracovníci a genderové otázky. Máme studie o expozici žen, pracovnic, karcinogenům a některé z karcinogenů e, jsou v tuto chvíli k diskuzím. Ehm, Například výfukové eh, plyny, to je taky důležité téma expozice žen. Tony Muzu. Děkuji. Rád bych se vyjádřil stručně ke třema věcem. Proč potřebujeme ty cíle u těch 50 eh, eh, karcinogenů do roku 2020? To je závazek komisařky Tyson. Zkrátka proto, že když tady budeme mít těch 50 nejdůležitějších karcinogenů, tak tím pokryjeme 80 expozic na pracovišti. Proč? Proto jsme tedy si vybrali těch 50 závazných eh, hodnot. A je důležité mezi tyto prioritní karcinogeny zahrnout eh, i ty karcinogeny, které jsou velmi významné u žen. Gendrová otázka je důležitá protože rakovina při práci ehm, v případě, že není zase tak viditelná. Proč potřebujeme přísnější hodnoty? Je tady prostý argument. Pokud lze něco provést v jedné zemi, tak to znamená, že to lze provést i v dalších zemích. To je velmi snadno pochopitelné a srozumitelné. A potom bych se rád vrátil k rozšíření působnosti na uh, reprotoxické látky. A tady mám jiný názor než komise. Nesouhlasím s komisí. U mnoha reprotoxických látek si nejsme jisti, že je nějaký limit, například bisphenol A, Eh, vtaláty, vtaláty jsou všechny reprotoxické, ale také víme, že jsou tady endokrinní, eh, že to jsou endokrinní disruptory. Takže vlastně tam nemáme žádný limit. Pokud reprotoxiny eh, zahrneme do působnosti té směrnice, tak eh, tím eh, i do jisté míry vylepšíme ochranu proti endokrinním disruptorům. A chtěl bych připomenout, že reprotoxické látky již byly zahrnuty do působnosti směrnice o karcinogenech na národních úrovních u různých zemí Evropské unie kde dokonce existuje studie o posouzení dopadů komise, která dokazuje, že to bylo přínosné ve Francii a v Německu. To, eh, že do směrnice o karcinogenech byly zahrnuty i re, um, reprotoxické látky. Takže to je důležitý argument pro rozšíření té působnosti na tyto látky. To opravdu zlepší ochranu pracovníků na pracovišti. Děkuji a Rebecca Smith má slovo. Děkuji. Nejprve bych chtěla říci, že souhlasíme s komicí v tom, že když eh, tam eh, dáte dohromady celý tento eh, palíček, a byl tam ta druhá a třetí vlna, tak je to ambiciozní návrh. Je tady také velká podpora pro tento návrh a také pro limitní hodnoty, které byly vloženy do návrhu komise Mm, je tam podpora členských států a sociálních partnerů. A neměli bychom zapomínat na zbytek důležitých ustanovení, eh, která eh, tam jsou eh, tedy také. Jednoznačně záměrem tohoto návrhu a těch dalších etap je lépe chránit pracovníky před expozicí karcinogenům při práci. Eh, ale, jak ukázala diskuse, musíme být realističtí, musí to být proveditelné. My eh, jako Business Europe podporujeme ten návrh a nové závazné limitní hodnoty za těch podmínek, které jsem již předtím nastínila. To nespochybňujeme. Ale pokud chceme, aby pracovníci opravdu byli chráněni před expozicí na pracovišti, tak eh, je Eh, to možné pouze v případě, že to budou zaměstnavatele moci provést, že to bude proveditelné. A proto tedy náš postoj. Děkuji. A teď jako poslední k tomuto bodu má slovo Marita Úskok, paní zpravodajka. Děkuji. Chtěla bych poděkovat za tuto zajímavou diskuzi a budu hovořit anglicky. Toto je problematika, kde máme politické přesvědčení a i velice eh, eh, k tomu máme i takový velice osobní vztah a osobní reakce eh, k tomuto tématu kancerogenu. Naším cílem je udělat z návrhu komise maximum, vše, co bude z našich, v našich silách a toto je pouhý začátek. Přejeme si silný výsledek, výsledek, který bude proveditelný a bude mít zároveň dopad na skutečný život a i pracovní život v každém členském státě. Samozřejmě chápeme, že to tady bude eh, rozdílné v různých členských státech, protože ne všichni vycházíme ze stejné pozice, ale naším záměrem je usilovat o ambiciózní směrnici velmi ambiciozní. Přejeme si, aby směrnice dostala našim ambicím a to celkově. Nejenom několik států, které, které jsou na špičce, pokud jde o tyto cíle. Přejeme si, aby, eh, to, aby něco bylo uděláno v každém členském eh, státě. Nebude to samozřejmě od samého počátku, od toho prvního dne, ale tato směrnice nechce bránit těm nejvyšším ambicím v této oblasti. A samozřejmě by měla pokrývat jak muže, tak ženy. V každém odvětví pracovního trhu. A všude. Eh, děkuji vám. V budoucích měsících budeme v kontaktu a doufáme, že dospějeme k dobrému výsledku. Děkujeme, Marito. O prvním návrhu budeme diskutovat 29. listopadu na výboru MPL. Termín pro pozměňovací návrhy 14. prosinec v poledne a 25. a 26. ledna budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Hlasovat budeme 27. až 28. února. Děkuji všem diskutujícím, odbornicím i odborníkům. Myslím, že zde nás čeká ještě důležitý pracovní proces, kde potřebujeme opravdu hodně odborné expertízy. Děkuji vám. Tím se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 15, zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. A na toto téma nyní promluví pán zpravodaj, kterým je Čába Šogor. Děkuji vám, já budu hovořit anglicky. Dovolte mi na úvod poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Bylo na 300 pozměňovacích návrhů téměř a velice jasně odrážejí naše myšlenky v souvislosti s tímto projektem i uh, očekávání od uh, tohoto programu. Nejprve obavy. Řada pozměňovacích návrhů uh, si uvědomuje, že tento program vznikl jako nástroj, který má eh, nucovat členským státům nějaké politiky. Já si myslím, že tomu tak není. Podle mého názoru politiky SRSP nic nového eh, z straně závazků národních států eh, nepřináší, ať už se to týká rozpočtové disciplíny nebo provádění vnitrostátních ekonomických politik s ohledem na příspěvek cílům Unie. Také cíle programu nejsou v rozporu s tím, co by měly dělat naše státy pro občany. Zajištění zdravého ekonomického prostředí, které poskytuje růst, zaměstnanost a je odolné proti eh, různým krizím, eh, dobré vzdělání, zdravotní péče, sociální ochrana a podobně tomto duchu SRSP je pouze jeden z dalších nástrojů sloužící k dosažení tohoto cíle. A je na členských státech, zda ho použijí nebo ne, když budou řešit svoje problémy a výzvy. Věřím, že většinou pozměňovacích návrhů se postará o to, že tento nový nástroj e, více posílí to, že to členské státy aktéry budou brát jako za své a že to zvýší transparentnost a že tento nástroj bude-li přijat, eh, využijí eh, vlády ne až po krizi, ale jako prevenci krizi. Takže eh, ta opatření nebudou zhoršovat situaci zranitelných. Na to téma ownership vlády musí být plně zodpovědné za své kroky. To tedy také znamená, že oni mají mít ve své moci plně eh, své reformy pro řešení problémů eh, a vytváření eh, dohod o prioritách reform. Potěšilo mě, že celá řada pozměňovacích návrhů šla právě tímto směrem a Domluvili jsme se na to, že při definování reformních priorit členské státy a komise musí být rovnými partnery, například při eh, vytváření dohod o technické pomoci, které musí sjednat obě strany. Také mě potěšil další aspekt a sice význam eh, konzultací relevantních aktérů v souvislosti s reformami když se analyzují požadavky na technickou asistenci, tak eh, komise by měla zohlednit i tento konzultační proces, který eh, předchází. Ale neměli bychom zacházet tak daleko, abychom zavedli povinný eh, konzultační proces v strukturálním investičním fondu. Je tu sada velice komplikovaných pravidel pro komplikované dohody a operační programy, které e, zachází s rozpočtem 100 milionů eur. A máme zde celý proces e, e, nastavení a implementace po desítky let. Kdyby zde byly takováto přísná pravidla, tak by možná státy ani o tu pomoc nežádali. Transparentnost a zodpovědnost. Zde vítám celou řadu příslušných pozměňovacích návrhů týkající se zásady transparentnosti a zodpovědnosti. To je klíčové pro dobré fungování tohoto programu. Nicméně i zde si myslím, že se musíme postarat o vyváženost. Například i v rámci strukturálních fondů, které eh, se zabývají eh, nesrovnatelně různě velkými projekty, tak eh, členské státy jenom publikují veřejný souhrn Eh, projektu, eh, datum zahájení a ukončení a umístění financování. Pak tam máme pozměňovací návrhy, včetně mých, o posílení sociálních programů, posílení boje proti eh, chudobě, zvýšení sociální inkluze, zlepšení vzdělávání a sociální prosperity. Ty výrazně podporuje. Co se týče podpory a příjemců podpory. Eh, i orgány nižší úrovně než eh, eh, nejvyšší státní úrovně by měly mít zde možnost čerpat. To, že členský stát může žádat podporu reform z vlastní iniciativy, já bych neomezoval, neomezoval oblasti na sdílené oblasti, například v oblasti daňové, je zde suverenita členských států, ale je to důležité téma z hlediska cílů programu. Také zde bylo několik pozměňovacích návrhů, které chtějí například eh, zavést, eh, pro, za, zahrnout projekty týkající se eh, podpory aktivit proti obcházení daňových pravidel a daňovým únikům. souhlasím také s tím, že by zde neměl být precedens a v rámci střednědobého přeskumu by měla komise také zanalizovat eh, možnost dalších alternativních zdrojů pro financování nového programu pro období po roce 2020. Také je zde otázka poskytnutí možnosti členským státům přispět do finanční obálky programů dalšími částkami, zvláště co se týče omezených eh, částek vymezených pro tento program, myslím, že by bylo lepší si ponechat tuto možnost otevřenou. Bohužel zde je nemožné nalézt kompromis, buď jsme pro tuto možnost, anebo proti ní. Takže to jsou ty hlavní body, které jsem zde chtěl dnes uvést. Děkuji všem za spolupráci, těším se na vaše názory a doufám, že najdeme v rámci diskuse co nejvíce společného. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Gutierrez Pěto. Ano, děkuji, pane předsedo a děkuji také zpravodaji za práci i za ochotu eh, dosáhnout koncenzu. V zásadě souhlasíme s programem na podporu členských států v tomto smyslu proto, aby mohli vytvořit nebo vypracovat své strukturální reformy. Ale je tu spousta věcí, které musíme opravit, protože zde jsou problémy asignace a nebo e, e, rozpočtového přidělení a e, problémy politické. Podle mého názoru je politický problém hlavní, protože nakonec všechno se míchá dohromady a program na program technické podpory nebo program na podporu strukturálních reform v jednotlivých státech, vidí velká část společnosti i politických e, skupin jako záležitost e, demokratického e, vládnutí a e, e, vidíme to jako součást e, politik Evropské unie. A proto tento program musí odpovídat sociálnímu a občanskému cítění, stejně tak jako ekonomické zprávě. Máme pozměňovací návrhy, které se týkají transparentnosti, veřejné diskuse toho, kdo jsou poradci, k kdo, jaké podniky, jaké společnosti mohou tuto podporu poskytovat, eh, jak, jak se bude dívat na úroveň eh, vnitrostátní, národní či evropskou. Eh, ta technická podpora musí odpovídat taky programům zprávy, které uplatňujeme v rámci evropského semestru například, a, nebo dalších rámcových programů, proto abychom nespůsobili eh, rozpor mezi technickou eh, podporou a občanským vnímáním reform, které se uskutečňují nebo v některých případech neuskutečňují z důvodu ekonomické krize a nebo jiných eh, reform, reformních mechanismů. Tyto prvky které zavádějí větší eh, demokratickou legitimitu, eh, umožní lepší eh, občanskou zprávu a to, co říkám, ty naše návrhy, um-, umožní napravit ty problémy, které tady jsou a zamezit jim do budoucna. Pane zpravedaji, vy jste se zmiňoval o tom, že tento mechanismus existuje taky pro jiné fondy, například pro strukturální fondy a právě proto v některých členských státech by se mohla objevit eh, ta myšlenka na takzvanou šedou pomoc a eh, to nemá nic, co dělat s tou s touto otázkou a právě proto na to upozorňujeme, protože v některých členských státech by to takto mohlo být chápáno a vzniknout. Cílem je, zaru, eh, je zajistit demokratickou legitimitu a možnost napravit chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti, abychom se jich nedopouštěli znovu. A pokud jde o, e, ty finan, o to finanční přidělování, jde v rámci víceletého finančního rámce o velmi malou částku, která se bude rozdělovat z evropského rozpočtu, ale musíme si být vědomi toho, že jde o citlivou oblast, protože se týká také i strukturální strukturálních fondů a fondů, které se přímo eh, týkají politiky soudržnosti. A eh, pokud jde o pozměňovací návrhy 144 a 145, tady jde o přímo o limity, eh, které v tom těchto, u těchto fondů se stanovují pro energetiku a některé další oblasti, aby bylo zcela jasné, že tyto fondy nemají nic společného s limity, které jsou v eh, dokumentech nebo v politice energetické. Takže když chceme udělat nějaký fond na podporu strukturálních reform, který bude nadnárodní, musíme se podívat i na problémy, které teď máme v rámci legislativních návrhů, abychom jim zabránili nebo je omezili. Socialistická Evropa je eh, ochotná eh, spolupracovat v zájmu nejlepšího eh, výsledku, nejlepšího, abychom se shodli, proto abychom měli fond, který se bude pragmaticky moci používat a souhlasím s vámi, že a priori musíme mít nebo budeme mít všechna opatření nebo všechny záruky eh, pro to, aby členské státy mohly provést nejlepší reformy a ty nejlepší reformy se nesmějí plést s dalšími reformami, eh, které mají za úkol se zabývat eh, ideologickými záležitostmi Evropy. Děkuji. Marian Hage. Thank you, chair. Mariáge, děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat zpravodaji za pozitivní Eh, návrh. Musím říci, že s ním eh, velmi souhlasím ve většině případů, především když hovořil o eh, prioritách, o vlastně zaměstnanosti a produktivity, především v kontextu politiky soudržnosti. Domnívám se, že tyto, tady bychom se měli zaměřit na celkovou reformu prostředí, tak, aby všichni měli přínosy z Eh, tohoto eh, fondu a z jeho přidělání, když se, přidělování. Eh, když se podíváme na 100 uznatelných nákladů. Jde o to, zda máme uznávat vše celých 100% těchto nákladů, komise představila své politiky a chápu, že to je, nebo rozumím, že to je velmi citlivé politické téma a právě proto si myslím, že v tom našem konečném dokumentu musí být zcela jasné, že to půjde o partnerství členských států, eh, že eh, půjde, které vezme v úvahu, že to je citlivé téma pro občany, bude to transparentní a ten dokument bude eh, závazný. Eh, v obo, jednak v demokratické legitimitě i z hlediska E, citlivosti, občanské citlivosti. S tím určitě souhlasím. A plně taky souhlasím s těmi připomínkami nebo vysvětlením zpravodaje týkající se vlastnictví, to takzvaného ownership, protože já si myslím, že to zahrnuje i záležitost boje proti chudobě, sociální záležitosti a řadu dalších sociálních cílů, které v rámci tohoto programu budou podporovány. E, kompromisní návrhy jsem ještě e, podrobně nestudovala, každopádně se těším na spolupráci se spravodajem. Děkuji. Děkuji, e, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za kompromisní pozměňovací návrhy. Chtěla bych říci, že jsem novou zpravodajkou ve výboru REGI a tam velmi o tom diskutujeme. Ta diskuse je velmi široká, protože je to program, eh, který eh, eh, vychází, který má jako východisko servisní služby a e, podpůrný výbor v Řecku a e, na Kypru a e, vidíme, že e, se v Řecku se implementuje velmi e, podobný program podle toho, co nám říkali a podle zprávy účetního dvora je to program velmi úspěšný, pokud jde o pomoc na implementaci fondů soudržnosti, ale má určité nedostatky ostatních politických odvětvích a právě proto jsem přesvědčena, že můžeme eh, z tohoto programu udělat velmi silný nástroj na podporu členských států, ale eh, chci zdůraznit, že bychom ho měli zaměřit eh, na ten takzvaný empowerment strukturálních fondů. Pokud jde o pozměňovací návrhy je důvod eh, k opatrnosti jak, když vycházíme z toho, jak se eh, z programy eh, nebo takovéto nástroje dosud používají, protože fakt je, že měli a mají problémy s odpovědností institucí, především pokud ty instituce nejsou přesně ustanoveny od samého začátku. Takže eh, bych podporovala své kolegy, kteří hovoří o demokratické, o demokratické legitimitě, o odpovědnosti a pokud jde o etický kodex a princip partnerství, jak jste říkal, pane eh, zpravodaji, v tom bych vám s vámi úplně nesouhlasila, že to nejsou tak zcela pravidla, která nám umožňují toto zavést, ale jsou to eh, nástroje, které umožňují, aby se účastnila společnost. Je to tedy něco velmi důležitého a byli bychom rádi, kdyby se to silněji projevilo v kompromisních návrzích. A jsme velmi rádi, že s námi sdílíte aspekt sociálního začlenění, boje proti chudobě a otázku eh, začlenění eh, místních a regionálních eh, úřadů nebo mm, autorit. To už je zahrnuto v tom pozměňovacím návrhu a je to velmi silný signál výboru REGI a e, vidíme už, že to e, může být nástroj, který bude e, užitečný jak pro členské státy, tak pro Evropskou unii jako takovou. Děkuji, Dominik Marta. Děkuji, pane předsedo. Jistě pochopíte, že nezdílím vaše nadšení, ale počet předložených pozměňovacích návrhů mě vede k úvaze, že máme eh, obdobný názor všichni, že tady nikdo není úplně nadšený. Eh, ta technická eh, podpora na základě požadavku e, členských států ze strany Evropské komise v rámci podpůrných programů. To sice působí sympaticky, vypadá to dobře a zdá se, jako kdyby opravdu tady byla snaha poskytnout nějakou službu, ale já si myslím, že to ve skutečnosti e, znamená určitý nástroj, jak se dostat do oblastí, které ale spadají do výlučné kompetence členských států tak jako je vzdělávání, městská politika a samozřejmě migrační politika. A toto je vlastně taková záludnost Evropské komise, a aniž by tedy tady musely být eh, oficiálně poskytnuty nějaké další výsady na eh, úrovni veň komise, tak prostě to takto obchází. Je jasné, že Evropská komise takto využívá příležitost dopo, eh, formula doporučení, které členské státy budou muset aplikovat a proč je budou muset členské státy aplikovat eh, za to, že dostanou finanční specifické podpory pro tento typ programu. Takže to je vlastně eh, taková, taková malá past, kterou komise láká členské státy, do které komise láká členské státy. Děkuji. So, dann sind wir eigentlich durch. Weitere Worte? Takže jsme prošli, myslím, všechny, kdo se chtěli přihlásit o slovo. Tak, teď na adresu komise. Kdo se chce vyjádřit tomuto tématu? Jsem poněkud znepokojen těm seznamem nejrůznějších men, které zde mám. Tak kdo si chce říct slovo? Děkuji. Já jsem tady měl no, technický problém. Já jsem vyčen z eh, Pakáru, z SRSS, jsem právní poradce v dané službě komise. A dovolte mi nejprve poděkovat všem poslankyním a poslancům Evropského parlamentu za tuto rozpravu a za pozměňovací návrhy, které předložili. Ale chci specificky poděkovat panu zpravodaji. Dovolte mi zareagovat na některé záležitosti z jeho zprávy. Ano, je tam několik témat, která chceme vyjasnit. Za prvé, program je plně na základě poptávky členských států, že aktivita, e, aktivace podpory bude jenom na základě příslušného požadavku členského státu. A požadavek státu komisi o podporu v určitých oblastech, které jsou propojené ať už s hospodářským řízením, reformami členského státu, které budou probíhat eh, v rámci členského státu, jsou jejich vlastní iniciativy a bude následovat dialog mezi komisí a daným členským státem, v rámci něhož by se měly identifikovat priority pro ta podpůrná opatření a finanční obálka pro implementaci těchto podpůrných opatření. Také je důležité si vyjasnit, že ta finanční obálka pro implementaci těchto opatření není něco, co jen tak členský stát dostane. Není to alokace pro členský stát, ale je to alokace pro zaplacení expertízy, která bude muset být využita v členském státu, tak aby členský stát mohl provádět své reformy. Tolik tedy také jako reakce na otázky týkající se financování finanční obálky, jestli se to nějak vezme z té národní obálky, koho z nich politik. Ne. A nebude tomu tak ani v budoucnu. Co se týče cílů programu, jak už jsme eh, viděli v eh, stanovisku, navrhovatele i pozměňovacích návrzích. Jediným cílem je pomáhat implementaci politik, které jsou v jiných oblastech evropského unijního práva. Takže máme zde návrh programu, který není eh, nějak daný programy, ale je daný tou implementací. Vychází tedy z implementace. A je zde tedy ta potřeba toho závazného vlastnictví, toho ownershipu členských států, jak už zde zaznělo. A to vychází prostě z toho, že zde nejprve musí být ta poptávka, potom diskuse s komisí. A když eh, členský stát formuluje tu svoji poptávku, tak pravděpodobně bude muset interně skonzultovat všechny příslušné aktéry i na té eh, lokální a eh, úrovni, možná také sociální partnery, občanskou společnost. My jako komise nemůžeme kontrolovat, jestli to stát provedl nebo ne. Zda proběhly tyto konzultace, protože to je v kompetenci členského státu jako takového. A to je dané právním eh, systémem daného státu a zde tedy komise nemůže jednat nad rámec svých kompetencí. Takže a ta kompetence spočívá jenom v tom prodiskutovat s členským státem rozsah toho podporného programu. Takže ten pojem ownership je klíčový pro úspěšnost programu a to, že se tedy k tomu členský stát zavázuje, že to vezme za vlastní. Potom transparentnost a zodpovědnost. Samozřejmě budeme plně transparentní, vůči parlamentu i radě v návrhu už je formulován závazek, povinnost komise na konci roku poskytovat informace. A myslím si, že takto můžeme zajistit rovnováhu mezi tou potřebou transparentnosti vůči ostatním institucím a omezeným rozsahem mm, programu a poptávek v programu. Já myslím, že to je z mé strany nyní vše, ale máte jakékoliv další otázky, můžete se samozřejmě zeptat. Děkujeme. Tolik tedy tomu, že se zadními dva, výzky bude komise měšovat do členských států, jak to zaznělo, a nyní se hlásí ještě Danuta Jazověcká. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji komisi za její prohlášení a vysvětlení. Mám jednu otázku. Vy jste říkali, že při tom monitoringu jak jsou vynakládány evropské prostředky, nejste schopni vlastně sledovat, dohlížet na všechny aspekty. A hovořili jste i o těch sociálních konzultacích, že to je vlastně v kompetenci členských států. A právě u těch konzultací při používání evropských peněz bychom měli bát na to, aby k těm konzultacím opravdu docházelo ve všech členských státech. Nyní jsme v dosti hluboké krizi. Potýkáme se se situací, kdy občané mají relativně nízkou důvěru v EU. A myslím si, že konzultace o tom, co se děje v EU a jaké nástroje Evropské unie společnost používá, by se konat měly. A já bych ráda požádala komisi, aby zvážila, jestli u těch kritérií pro používání evropských peněz by se neměly tedy zohlednit i takové prvky, tedy aby tam probíhaly konzultace v členských státech. Děkuji a jako poslední ještě jednou pan zpravodaj. Děkuji vám za všechny vaše poznámky. Mohu jenom zopakovat to, co řekla komise o demokratické legitimitě. Už to zde nebudu opakovat. Těšíme se na další diskuse a to, na co se ptala paní Harkin, jde o to, aby zde byla zajištěná konzistentnost, soulad s návrhem komise. Děkuji. Výborně, tak děkuji. Hlasovat budeme 8. listopadu na výboru EMPL, na výboru REGI 29. listopadu 2016. Tím jsme na konci našeho pořadu jednání, do bodu různé nemáme nic. Další setkání výboru bude 7. listopadu od 15 hodin do 18.30 a 8. listopadu od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Děkuji vám, přeji vám ještě pěkný den a úspěšnou další práci.